stanovisko pana Stavrakakise. Ke zprávě pana Stavrakakise. Já jsem také členem, náhradníkem ve výboru REGI a zúčastním se jednání, pokud mohu, tohoto výboru. A musím říci velmi obecně, nebudu zabíhat do podrobností, REGI začíná promýšlet synergie a efektivnější využívání finančních prostředků. No, a není tam příliš mnoho novinek, kdy komise navrhla některé nové přístupy. První je dohoda mezi státy, mezi členskými státy a komisí, tedy národní státy podepíšou dohody o efektivitě čerpání všech prostředků u jednotlivých fondů. A to je v bodu 6, to není nic nového, nic revolučního. Jedna věc je, že sociální fond bude součástí politiky soudržnosti, nebude oddělen. A zpráva to hodnotí jako protikrok proti synergickým účinkům. Ale jednu věc nemohu dnes komentovat v tomto návrhu. Je to ve zprávě pana Stavrakakis, je to jeho návrh sloučit i zemědělské fondy. A tady si myslím, že je to trošku dnes problematické, protože, jak všichni víte, zemědělské prostředky mají jiný časový rámec, ty dohody jsou desetileté, tady máme sedm let. A já navrhuji ústně panu Stavrakakisu vy, protože ta zpráva bude schválena v únoru, aby zvážil eventualitu e, synergie s Fondem pro rozvoj venkova. To je druhý pilíř v zemědělských fondech. A z rozpočtového hlediska máme možnost se zabývat tím, zda tyto prostředky jsou řádně využity. 17% nebylo vyplaceno v roce 2009. Ty prostředky šly do plánu obnovy. Potom v roce 2010 se pokusili tyto nevyplacené prostředky znovu získat, ale jak víte, pokud jde o opravy rozpočtu 2010, což připravoval pan Surian, to, co se vzalo z eh, rozvoje venkova a dalo se na fond soudržnosti, to byl můj návrh a snad by bylo možné to tedy rozpracovat více synergie mezi druhým plířem u zemědělství a fondy soudržnosti. A další věci jsou vlastně snahy o větší synergii, ale nakonec Měli jsme veřejné slyšení ve výboru REGI, kde byli zástupci různých institucí a vysvětlovali, že existují potíže v systémech řízení v některých zemích, kde je sociální fond a regionální fond, fond pro rozvoj regionu je řešen odlišně. Takže my musíme z rozpočtového hlediska se zabývat efektivitou využití. A já tomu rozumím tak, že ta situace se nezmění. Je třeba lepší koordinace u stávajících fondů a v blízké budoucnosti, pokud DG Regi předloží návrh týkající se efektivnější spolupráce mezi rozpočtem zemědělství, tedy druhým pilířem a strukturálními fondy, tak se to snad dostane na program, až budeme hovořit o dalších finančních výhledech. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane Godmanisi. Náš kolega je známým odborníkem na tyto politiky a obdivuhodným způsobem sleduje využití prostředků a tak, jak to připomněl Raime Bilge zvláště před chvílí, vidíme, že v několika zemích je obtížná rozpočtová situace a objevuje se tady ještě dodatečná potíž k těm potížím, které jsme znali předtím z hlediska využívání prostředků strukturálních fondů a zvláště z hlediska té e, národní části. Eh, Velmi stručně, Nedávno došlo ke zveřejnění páté zprávy o soudržnosti a před, přes některé hlasy předtím zde bylo uvedeno, že do roku 2013 všechny regiony by měly mít nárok na strukturální fondy. A je tu také přechodný statut pro ty regiony, které by byly na 75 až 90 procentech i ta zmínka o fondu soudržnosti je důležitá. Vytváříme synergie mezi všemi fondy, včetně strukturálních fondů, a tím se musíme zabývat, ale podporuji návrh pana Godmanice, že by bylo nesprávné, aby rozvoj venkova byl zapojen do politiky soudržnosti. Rozvoj venkova má za cíl rozvinout venkov a neměli bychom to slučovat eh, s jinými fondy, které pomáhají i jinde. Děkuji, drahý kolego. Chce ještě někdo vystoupit? Děkuji. Pane Godmanisi, chcete zareagovat? Ne, dobře. Takže, co máme vlastně tady dvě zprávy k strukturálnímu fondu a ke koheznímu fondu. Druhá, je, druhá věc je obtížnější. Tam je ten přístup mnohem, proč, jak řekl pan Gariga, všichni čteme Financial Times. A to je jenom začátek. Pokud jde o zprávu pana Mikolášika za DG Regi, finanční výhledy 2007-2013, tedy programy v rámci politiky soudržnosti. Je to skutečně finanční záležitost. Za prvé vidíme, že míra plnění je dvakrát horší než v minulosti. Není tu mnoho pozitivních zpráv a bohužel u některých členských států vidíte ve složkách, že jsou tu velké rozdíly. Například, když se podíváte na sociální fond, 57% členských států je pod průměrem. A průměr je 19,9%. A to jsme v pátém roce. Když se podíváte na regionální fond, fond soudržnosti jako celek 57% je pod průměrem a průměr je, je také pouze 19%. Ale nejhorší, co tady říkám, je, že v bodu 3 těch návrhů problém je v tom, že v bodu 4 řečník se omlouvá, rozdíl mezi dobrými a špatnými státy. U regionální fondu je 207%, to znamená, že platby a míra absorpce u plateb je 2,5 krát horší v těch nejhorších státech oproti nejlepším. A u fondu je to třikrát, je to trojnásobný rozdíl. Bohužel, když se na to podíváte pečlivě, na ty měsíční rozdíly, některý, některé země prostě zamrzly, vůbec žádný nový přístup se neprojevil. Také to může být problém se spolufinancováním. Ale musím říci, že to není jenom spolufinancování, protože vidíme, že ty špatné výsledky jsou u zemí, které neměly rozpočtový deficit a neměly velké dluhy. Takže nakonec bych řekl, že nemohu si příliš mnoho pozitivního, bohužel. A jediná naděje je, že nadcházející rok 2011 a 2012, že to budou roky, kdy bude možné tyto věci zlepšit. A to, co slyšíte od komisaře, počet chyb se snížil z 11 na 3 ale to je cena za čas, protože ten trojstupňový systém ověřování, certifikace, managementu trvá déle a proto není jednoduché ten proces urychlit, ale tento systém umožní docílit eh, menší chybovosti. Tolik tedy mé komentáře. A v návrzích eh, napíšu DG Regi ty ta doporučení jsou tu velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a zlepšení by mělo nastat v roce 2011. A také si myslíme, že oprava rozpočtu na rok 2012, tam bychom měli vidět lepší výsledky k 31. prosince letošního roku. Děkuji mnohokrát. Merci. Děkuji, drahý kolego. Takže u Fondu soudržnosti je situace trochu odlišná. A je překvapivé vidět, že oproti tomu, co by si člověk mohl myslet, nejsou to ty země, které mají nejvíce rozpočtových potíží, které by patřily mezi ty špatné žáky využívání prostředků, takže vaše analýza je o to zajímavější. Hlásí se někdo? Nikoli děkuji panu Goldmanisovi a připomínám, že to jsou dvě zprávy, které bude také řešit Regi. 17. prosince v 10 hodin, to je datum pro předložení pozměňovacích návrhů. Budeme hlasovat 27. ledna a další den pak bude hlasovat Regi a na plenárce budeme hlasovat v březnu. Poslední bod na dnešní jednání. Víte, že ostatní body budeme řešit zítra od 9 hodin. Teď bude vystupovat pan Gualtieri a paní Jensky. Jedná se o výroční zprávu za rok 2009 o společné zahraniční obrané politice. Pane Gualtieri, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Toto stanovisko jsem sice podepsal já, ale pracoval jsem na něj se spoluspravodajkou paní Nainsky. V tomto stanovisku jde o rozpočtové aspekty které souvisí se zprávou parlamentu o společné zahraniční a obrané politice. My se v našem stanovisku soustředíme na vývoj, ke kterému v této oblasti došlo ve světle madridské dohody a zřízení Evropské služby pro vnější činnost. V návrhu stanoviska zdůrazňuji, jak důležitá tato dohoda je a že nám umožnila prosadit eh, hlavní zásady misí a že také vybavuje tři další mise, tři takové ty hlavní. To je důležité s ohledem na transparentnost, kterou si parlament vždy přál. A je to důležité pro malé mise, ke kterým dojde později. Eh, další bod, kterému se zde věnujeme, je otázka informací parlamentu o vojenském prvku společné zahraniční a obrané politiky. Ehm, Evropská unie a parlament musí být informován také o nákladech, i když mají náklady vliv přímo na národní rozpočty. Rozpočet Evropské unie totiž také přispívá eh, na tu vojenskou složku společné zahraniční a obrané politiky. Ten správní aspekt vojenských misí je totiž financován z evropského rozpočtu. No a tím pádem musí parlament obdržet odpovídající informace o dodatečných nákladech, které z toho vyplývají, které vyplývají z těch vojenských misí. Jak jsem řekl, rozpočtový orgán zde spolufinancuje vojenské mise. Takže to jsou ty hlavní aspekty tohoto stanoviska. Samozřejmě jsou tam ještě další specifičtější věci, jako je například role zvláštních zástupců, kteří jsou nasazeni mimo původní rozpočet na společnou zahraniční a obranou politiku. No a dále je zde ještě jeden všeobecný bod a to je následující. Společná zahraniční a obraná politika vně rozpočet na společnou zahraniční a obranou politiku. Tam patří nástroj stability a všechny ostatní politiky, které nespadají bezpodmínečně eh, pod společnou zahraniční a obranou politiku ale jsou financovány nepřímo. Myslím si, že madridská dohoda je velmi důležitým krokem. Je to dobrý nástroj, který nám umožní zaručit vyšší transparentnost, myslím transparentnost mezi rozpočtovým orgánem a těm, kteří společnou zahraniční obranou politiku uvádějí v praxi. Já bych chtěl uvítat Juan Colon a požádal bych vás, abyste mu zatleskali, patří také k našim bývalým spolupracovníkům, byl koordinátorem za skupinu socialistů před několika lety, kdy já jsem byl generálním zpravodajem pro rozpočet té době jsme zamítali rozpočty, pak jsme získali změnu finančních perspektiv a podařilo se nám protlačit pravomoci parlamentu. Eh, v Katalánsku se pak náš kolega stal eh, předsedou účetního dvora On nám schází na našem výboru, snažíme se přežít bez něj. Schází asi i e, španělské katalánské dělnické straně. Vítáme tě, jsme velice rádi, že jsi tady mezi námi. Druhým zpravodajem je e, Naděžda Němcky. Němsky. Děkuji. Pane předsedo, já mám už jenom několik slov, které bych dodala k tomu, co řekl můj kolega, pan eh, Galtieri. Chtěla bych pouze upozornit na hlavní eh, důvod, který vedl parlament k tomu, že přijal novou nomenklaturu tak, jak to bylo navrženo komisí. Většina transferů, které souvisí eh, s platbami a které nemají politický aspekt a vyplývají z potřeby rychlé realizace, eh, nás vedou k tomu, že se domníváme, že návrh, který byl předložen, je dobrým návrhem a samozřejmě eh, zaručuje transparentnost a financování jednotlivých misí a uchovává mm, úlohu parlamentu z hlediska kontroly. Chtěla bych vás upozornit ještě na další aspekt a sice na e, oblast vlivu, který mm, jaksi mm, překračuje to, co je stanoveno e, v článku 1903. Já bych uvedla příklad nástroje stability, kde jsou zvláštní um, zástupci Unie. Naše společné stanovisko spočívá v tom, že tyto pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které jsou začleněny do stanoviska, přispějí k větší transparentnosti a k lepší kontrole, kterou zajišťuje parlament nad politikou vnějších aktivit. Děkuji, nikdo další se nehlásí. Děkuji našim dvěma kolegům. Je zřejmé, že příští rok tato zpráva bude ještě důležitější a její dosah bude důležitější. To, že zde jednáme na výboru rozpočtu, nemůžeme se účastnit důležité akce, a sice to je akce e, služby pro vnější akci. Je to mm, akce, která je velmi důležitá. Bude tam projev vysoké představitelky paní Eštonové. Po vstupu Lizabonské smlouvy v platnost a v souladu s politickým cílem, který jsme si všichni stanovili, Služba pro vnější činnost je provozu schopná a může plně pracovat. Děkuji všem kolegům, hlavně panu Gvaltierimu a paní Nensky a Inge. Inge to tady spožďuje. Ostatní se snaží urychlit politickou dohodu. Včetně legislativního balíčku. Myslím, že se nám tedy podařilo dospět k dobrému řešení. Příští rok, drazí kolegové, doufám, že nám předložíte velmi odlišnou zprávu, abyste ukázali, že Evropská unie ve své vnější akci změnila dimenze a stala se skutečným aktérem. A po summitu NATO, který trvá dva dny a jsou tam všichni zástupci vlád a států, představitelé USA, kteří se účastní summitu EU-USA, místo aby zůstali dvě hodiny, tak jak tomu bylo před několika týdny, zůstávají několik dnů během tohoto summitu a vyměňují si názory s paní Eštonovou, s panem Van Rompuy a s panem Barozou. Myslím, že jsme tím dospěli k závěru programu. Ne, promiňte. Ještě musím připomenout lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže je to 7. prosince 12 hodin. 27. ledna přijmeme pozměněnou zprávu. V AFETu bude přijata 1. února a v březnu budeme hlasovat na plenárním zasedání. A připomínám, že co se týče našeho starého dobrého rozpočtu za rok 2008, ne, omlouvá se pan předseda 2010, Měním tady data, takže co se týče našeho rozpočtu 2011, doufejme, že ho přijmeme do konce roku 2010. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů k novému návrhu komise je 3. prosince pozítří v poledne. Ukončuji jednání, ale ponechám si tady koordinátory našeho zpravodaje. Děkuji právní službě za její přítomnost. Zůstanou tady také tlumočníci, tak jak bylo stanoveno, až do